A nejprve budeme hovořit k Pákistánu, zejména útokovém městě Lahor a slovo má pan Lambert. Paní Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já nyní mluvím ve své eh, kapacitě jako předsedy eh, delegace pro jeho východní Asii. Já chci vyslovit účast rodinám těch, kteří byli zabiti v eh, posledním útoku v Lahore, který měl eh, zabít o velikonocích rodiny a děti. A také chci vzdát, vyjadřit soustrast všem obětem nedávných útoků stále eh, rostou počty podobných útoků, eh, koordinovaní eh, postupuje vláda i armáda. Je důležité, aby spolupracovali. My vítáme snahu vlády reformovat vzdělávací systém, aby lidé lépe chápali lidská práva, respekt diverzity. Také vítáme další závazky, co se týče rovnosti před zákonem a propagování lidských práv, což bude vyžadovat nezávislou komisi pro lidská práva vedle implementace mm, úmluvy, které se vláda přihlásila, eh, jak také jako součást dohody ISP+. Také doufáme, že dojde k změně trestu smrti a jeho mm, následnému zrušení. Pan Weidenholzer není, takže Kelam nás eh, znepokojují mm, pokračující násilí a teroristické útoky v Pakistánu, což je důležitá země a partnerská země EU. Masakr v Lahore eh, byl zaměřen na křesťaní, ale většina obětí byly muslimové. Naše sympatie eh, mají, mají naše sympatie. Lahore ovšem není výjimka. Dochází k systematickému porušování lidských práv křesťanů, šitů, hinduistů. Všichni tím trpí. Násilí proti vě, menšinám eh, se často nacházejí ospravedlnění v diskriminačním zákonech, které destabilizují situaci menšin v takzvaném zákony o eh, rouha, rouhání. Tyto za, rouhačské zákony nyní uh, již platí 6 Proto vyzýváme pakistanské orgány, aby zajistili spravedlnost eh, v těchto případech. Situace náboženských menšin je naší společným problémem. Také vyzývám nejvyšší zastupitelku paní Morgarini, aby spolupracovala s pakistánskou vládou ve snaze eliminovat netolerance a terorismus. Děkuji. Pan Tanok. Pro ty, kteří náleží k náboženským menšinám v Pakistánu, je život velmi obtížný. To platí pro šíty, amadity, hinduisty a především křesťany. Strašný teroristický útok v Lahor není izolovaným uh, incidentem a eh, je třeba ho jasně odsoudit. I když by bylo nefér říci, že se nic nedělá, tak já vyzývám pakistánskou vládu, aby udělali víc, aby podporovali atmosféru tolerance ve všech komunitách. Součas eh, problémem je neschopnost konfrontovat eh, velice znepokojou legislativu v Pakistánu, jako jsou zákony o rouhání. Zákon, tyto zákony by měly být zrušeny a to jako priorita. Samancia, eh, politik, který byl eh, obětí atentátu, který zaplatil svým životem za to, že chtěl zrušit tyto zákony. Eh, je jasné, že země je stále postižena extremismem. My jsme diskutovali o extremismu v Pakistánu v tomto parlamentu mnohokrát a doufám, že tentokrát skutečně se najde vůle v té zemi a její vládě ke změně. Děkuji. Děkuji, pane Tanok. Pan Weidenholzer má slovo jako další. Děkuji vám, pane předsedo. Nepoprvé se zaobíráme v Evropském parlamentu v naléhavých záležitostech situací v Pakistánu. Ve středobodě vždycky je náboženská netolerance. Taliban je teroristickou sektou, která ohrožuje všechno, co odpírá jejich šílené interpretaci islámu odchylky. Je to odchylkou od islámu a bojují zejména proti jiným náboženským skupinám. Eh, minulou neděli v Lahově se setkali lidé na mírovém zhromáždění a nejenom křesťané byli zavražděni, většina z nich byla muslimy. Tato forma násilí je odporná, je zločinná a domnívám se, že musíme učinit všechno pro to, abychom tyto hrozby odvrátili. A od Pákistánu očekáváme, že bude důsledně postupovat proti těmto teroristickým skupinám. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní poslankyně Verže. Děkuji mnohokrát. Atentát Parkolo Loho způsobil 73 umrtí a 300 zraněných. Útočilo se na křesťany, ale vlastně nejvíce bylo zabito muslanu a zejména šítská mešita. Bylo by eufemismus říci, že v Pakistánu žijí venčiny v míru. Podívejme se na pakistánskou vládu, která podporovala financování teroristických skupin za naprostého nedostatku kontroly. To jde ruku v ruce s nedostatkem eh, fungování v země autoritárního postupu. Máme tady v pomocí rouhačského zákona řadu eh, poprav pro následování novinářů o jiných osob je třeba, aby se začalo vyjednávat s Evropskou unii a zbrzdila se tato spirála represí. Známe historickou roli Pakistánu v destabilizaci celého regionu. Můžeme změnit tyto záležitosti. Evropská unie by se mohla stát důležitým aktérem, aby se konečně pokročilo dobrým směrem. Děkuji mnohokrát, pan Telička, prosím. Uh, Madam Chair, uh, the... Paní předsedkyně, útoky v Lahauru byly povržení hodným a ohavným útokem na Pakistánce. Dnes Evropský parlament vyjadřuje nejupřímnější soustrast a podporu rodinám těch, kteří přišli o své milované a také stovkám zraněných a jejich rodinám. Bohužel je to jenom jeden z řady smrtících útoků a nejsou žádné známky zlepšení v tomto regionu. Je nezbytně nutné, aby Pakistán se postavil realitě a ukončil náboženský extremismus a e, veškerý e, extremismus, protože jinak budeme pořád dokola debatovat o situaci v této zemi. Proto dnes vyzýváme pakistánské úřady, aby e, něco dělali s ideologickou bitvou, s extremismem a s terorismem, ale také, aby bojovali proti socioekonomickému vyloučení a aby zajistili náboženskou toleranci. Protože řekněme si jasně, Pákistán sám v tom neuspěje. Je zapotřebí, e, aby se zapojili i mezinárodní aktéři a regionální komunita a aby se zlepšila spolupráce v boji proti terorismu. A konečně i my, Evropané, máme důležitou roli. E, proto dnes vyzýváme vysokou představitelku Mogherini, Evropskou službu pro vnější činnost a radu, aby e, společně s pakistánskou vládou bojovali proti hrozbě, kterou představuje terorismus a aby pomáhali vládě a občanům občanům Pakistánu v jejich úsilí o vymícení terorismu a radikalismu. Děkuji. Děkuji. A po autorech stanoviska se dostáváme k řečníkům jménem jednotlivých frakcí. Nejprve má slovo pan Preda za EPP, prosím. Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Atentát v Lahoru 27. března v den, kdy většina křesťanů slavila Velikonoce, je obrovskou chybou. E, zásadním cílem byla křesťanská komunita, ale oběti náležely nejrůznějším náboženským menšinám. Náboženský extremismus způsobuje, e, že v Pákistánu dochází ke stále více zločinům. Je třeba bojovat proti terorismu nejenom ze strany vlády, ale musí to jít eh, ruku v ruce s potíráním extremistického náboženství. Je třeba aby v Pákistanu byla zahájena politika tolerance pro menšiny, eh, také svoboda projevu, náboženská svoboda. Vždyť to už je zakotveno v pakistánské ústavě. Ovšem rouhačský zákon eh, byl je třeba odsoudit. Žádáme o odstranění tohoto zákona. A teď na minutu pan Hoyt. Pocitujeme šok eh, teroristických útoků v Paříži a eh, v Bruselu, tak si připomeňme, že jenom 0,5 obětí terorismu jsou v Evropě a na západě. 80 těch zabitých teroristy za posledních pět let byly muslimové. Takže my truchlíme nad 72 odbětmi v Lahore. Teroristi eh, zacílili na dětské hřiště během prázdnin tak, aby nejvíce eh, postihli ty, kteří jsou nejvíce nevinní. My mm, chceme mm, spolupce s boji proti terorismu ehm, dodržovat lidská práva. Eh, mm, v Pakistánu v naší rezoluci jsme proti trestu smrti a žádáme, aby Pakistán znovu zvážil, zda všechny činy popravy skutečně souvisí s terorismem, s ledevším s posledními výsledky projektu spravedlnosti. Žádáme o milost pro Abdullah Basida Eh, jsme ale přitom v pro, zásadně proti terorismu v plné solidaritě s Pakistánem a se všemi státy, kteří eh, trpí jako oběti. Pan Belder, mm, děkuji. Pakistán. štítech se křesťané byli obětmi všechny eh, nenávistné projevy v pakistánských učebnicích o eh, křesťanech a dalších menšinách musí být odstraněny. Je eh, jak se říká v Bibli, toto nemůže být zdrojem vražd. um, to je duševní jed, který um, se vlévá do srdcí eh, pakistánských dětí. A eh, evropské peníze eh, jdou na vzdělání v Pakistánu. Madrásy, islámské školy jsou často eh, zdrojem nenávistných projevů proti křesťanům a dalším menšinám. Musíme odsoudit tento krveplití v Lahore, musíme odsoudit to, že pakistánská vláda není schopna zajištit bezpečnost své populace. Modrá karta pana Frunzuliky. Ano, pan Frunzulika. Mm, vážený kolego, vedle teroristických útoků v Pakistánu hodně lidí opouští Pakistán. Spousta migrantů přichází do Evropy z Pakistánu vedle eh, Syřanů, Afgánců, Iráčanů. Nemyslíte, že bychom měli vyzvat komisi, aby začala vyjednávat s pakistánskou vládou, aby stabilizovala Eh, situaci ve své zemi, protože počty uprchlíků migrantů z Pakistánu rostou každý den. Pan Velde? Pane, už nějakou dobu jsem e, situaci v Pakistánu studoval. Tam je jednak občanská vláda a další síly, včetně vojenské spravodajské organizace. Pakistán je v, v nouzové situaci. Evropská unie, Evropský parlament se musí uh, snažit lépe pochopit situaci v Pakistánu, která je skutečně explozivní. Tím se dostáváme na konec tohoto uh, kola e, eh, nyní mají jednotlivý řečník se slovo. Um, ehm, ne, Děkuji vám v Pakistánu. Tento bombový útok byl nasměrován proti křesťanům, kteří slavili svůj svátek. Ovšem musíme být solidární se všemi obětmi a jejich rodinami. Mm, bylo na ně zaútočeno zcela cíleně a bojovníci Talibánu se snažili rozšiřovat svoje zločinecké činy. Eh, vliv Talibánu roste v Pakistánu. Vláda se sice pokouší je zapodět, ale nepodař, nedaří se jí zvládat situaci. Stále však existuje naděje. Po útoku byl vytvořen malý okruh a sice hnutí za toleranci společně s křesťany a muslimy a je třeba stále intenzivněji bojovat proti tomuto problému. Děkuji mnohokrát a není má slovo panka na minutu. Paní předsedkyně, my odsuzujeme sebevražený bombový útok v parku a vyslovujeme hlubokou soustrast rodinám obětí. V posledních letech země velice trpěla, přes 16 tisíc lidí přišlo o život a hospodářství a dluhy zadluženost je přes 100 bilionů. Pakistán má co dočinit s terorismem v celém regionu. Evropská unie musí pomoci Pákistánu v tomto boji proti terorismu. My jsme zažili nedávno terorismus v Paříži a v Bruselu. Terorismus je globálním problémem. Toto není konfrontace eh, či eh, eh, jak... is what makes them strong Není to eh, selhání civilizací či střed civilizací. Je třeba potírat eh, příčiny a kořeny tohoto problému. Je třeba pomáhat v integraci. Evropská unie a globální vedoucí Eh, politici musí přispět k boji proti terorismu za podpory svobody projevu a lidských práv. Děkuji a nyní má slovo pan Baširi na minutu z Pešavaru do Paříže, z Bruselu do Lahor. Vždycky jsem zcela jasně odsuzoval terorismus. Jsou to neomluvitelné barbarské akty, které nelze ospravedlnit ani nijak vysvětlit. Evropský parlament eh, eh, musí zareagovat právě tak i na poslední útoky v Pákistánu. Musíme vyslat jasné poselství, odsoudit tyto zločiny a vyjádřit solidaritu s lidmi. Nemají, neměli by k tomu, nemělo by se s tím nic pojit. Bohužel někteří využívají této příležitosti k tomu, aby přednášeli Pákistánu a poučovali ho o množství domácích eh, událostí. Představte si, kdyby po útocích v Evropě nám někdo říkal, že je jim to líto, nicméně naše migrační politika nebo chyby sociální integrace jsou na vině. My bychom se k tomu nestavili příliš přívětivě a je to tak dobře. Eh, ano, Samozřejmě eh, existují místa a doby pro politické debaty o Pákistánu, ale tohle není vhodná chvíle. Děkuji. Děkuji, pan Svoboda má slovo. Vážená paní komisařko, vítám tuto rezoluci protože odsuzuje barbarský teroristický útok jehož oběťmi se o letošních velikonocích stali do značné míry křesťané

v Pakistánu eh, můžete chodit do eh, kostela nebo mešity, eh, můžete patřit k jakékoliv víře, ale to nesouvisí se státem. Zakládající princip Pakistánu, o kterém hovoříme v usnesení, říká, že vlastně každý, kdo byl zabit nebo zmrzačen při těchto útocích v Lahor, je Pakistánec. Pokud bychom je chtěli v našem usnesení nějak kategorizovat, pak bychom udělali medvědí službu její památce státy a aktéři, kteří podporují teroristické sítě, by měli vědět, že jsou pomalu odhalováni, že jejich lidé budou postupně zatýkáni a nakonec budou rozvráceni úplně. U teroristického útoku, ať už jde o Paříž nebo Pešávar nebo Londýn nebo Lahor nebo eh, Brusel, je to útok na nás všechny a my musíme stát bok po boku jako jeden muž a postavit se jim. Děkuji. Nyní jsme u konce tohoto krátkého řečnického seznamu. Dostáváme se ke Catch the Eye. Eh, slovo má pan eh, Tyrio, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěl poděkovat všem, kteří ostře odsoudili terorismus. Domnívám se, že však nezbytné z Evropy vyslat naprosto jasný signál. My obhajujeme lidská práva nejenom na papíře, ale také ve skutečnosti. Samozřejmě hodnotíme úsilí pakistánské vlády, ale bývali bychom očekávali konkrétnější kroky, které by právě ukázaly, že lidská práva jsou respektována nejenom na papíře, ale i v reálném životě v Pakistánu. Chci tedy navázat na to, co bylo řečeno v souvislosti s náboženskou diskriminací. Nesmíme zapomínat na to, že existují situace jako například v Beludžistánu, eh, kde eh, Amnesty International poukazuje na eh, život tam a tady musí Evropská unie zaměřit svou pozornost také na diskriminaci, která není jenom náboženského důvodu. A není pan Marias. Děkuji vám nelidské teroristické útoky proti křesťanům eh, v, o velikonoční neděli v Lahůru ukazují, že islámský teror se netýká pouze Evropy, ale také jiných regionů. Více než 100 lidí bylo zraněno, více tedy než při teroristickém útoku v Belgii a přesto se nezdá, že by Evropa o to jevila nějaký velký zájem. Evropa stále přijímá uprchlíky ze ze Sýrie, jsou to sta tisíce miliony a e, musíme ale počítat s tím, že i Pakistánci začnou opouštět svou zemi. Situace na Blízkém východě a ve střední Asii exploduje, dochází ke strategickým zásahům z vnějšku a tady si zahráváme s ohněm. Islámské organizace se posilují a cílí na nás, proto musíme učinit pokus proto, abychom vymítili nenávist a hněv. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Bonano. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Incident a útok v Pákistánu o velikonoční neděli byly výrazem islámského teroru, ale tady v sále se nehovoří o islámském teroru, protože to si netroufáme. Jsou tady eh, vražděni křesťané eh, jak na porážce. Ale co dělá Evropa? Nic, tady prostě pobíhají zombies a nikdo nic nedělá. Evropští politici nedělají vůbec nic. No, jistě evropští politice také, politici také nejezdí metrem a nestojí v obvyklých frontách na letiště, takže těm se nic nestane. Zatímco prostému občanovi se může stát všechno a neděláme nic. Evropa nedělá nic, to je Evropě úplně jedno. Křesťané jsou poráženi jak na jatkách a islámští teroristé Eh, eh, musí být potrestáni i trestem smrti. Děkuji mnohokrát eh, předsedkyně já bych chtěla říct kolegovi že jako evropská politička jezdím metrem a stojím také v řadě na letišti jako každý jiný občan evropské unie.

Děkuji, paní eh, eh, eh, Tradice oslav Velikonoce stala tragédií, když sebevražedný útočník zabil 73 lidí, včetně 13 dětí. Útok na Velikonoce na křesťanské rodiny je dalším důkazem Eh, obrovské nenávisti vůči křesťanům a snahy je eh, zlikvidovat. Extremisté se nestarali o to, že přitom zabijí i nevinné muslimy. Toto je jenom jedné eh, z série útoků proti pakistánským křesťanům, kteří představují pouhé 2% populace a počet útoků stoupá. Kosta Lahore, již byl cílem útoku extremistů, bylo zabito 17 lidí. Eh, tato rezoluce je malým krokem k řešení eh, mm, těchto problémů, ale nebude efektivní bez následných kroků. Mm, extremismus není, neumezují hranice na některých částí světa. My musíme být jednotní, chránit lidská práva, chránit křesťanství. Vyzývám pakistánské úřady, aby eh, osvobodili asi Bibi. Děkuji, pan Kelly. Myslím, že útoky v Bruselu eh, nám ukázaly, že čím trpí mnoho lidí ve světě. My eh, bojujeme proti terorismu, snažíme se vyhrát i ideologickou válku proti eh, extremismu, což je stejně důležité. Vláda Pakistánu se snaží zavádět reformy, především zakázat dětské svatby, chránit ženy před eh, různými formami diskriminace. My musíme udělat mnohem víc, hm, snažit se vyvíjet tlak na tyto vlády, zajistit hm, že aby ty formy, reformy byly skutečně implementovány, protože je tam příliš mnoho diskriminace proti menšinám, ehm, ehm, kteří jsou nuceni konvertovat na islám a jsou nuceni do sňatku. Musíme udělat všechno, abychom jim pomohli. Ehm, děkuji. Pane Kelly, a nyní jsme na konci spontánních příspěvků a slovo dostává paní komisařka Tyson. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vážení poslanci, stejně jako Pešaváru v eh, prosinci 2014 útok v Lahor, eh, na Velikonoce byl zaměřen na děti, což jsou nejzranitelnější členové společnosti. Teroristé zaútočili na budoucnost země a diverzitu země. Útok Lahoru Eh, zamířený na křesťanskou menšinu, současně mm, vedl k, eh, k zabití mnoha muslimů. Ten útok je jenom dva roky po eh, mm, bombardování kostela také v Lahor. Frederika Morgerini, vysoká představitelka, vyjadřila soustrast rodinám obětí a zdůraznila naši podporu Pakistánu v jeho boji proti terorismu a propagaci našich společných hodnot, mezi něž patří diverzita. My vyzýváme Pakistán, aby eh, pachatele těchto útoků povolal ke spravedlnosti, aby podnikl kroky proti organizacím, které se přihlásily k těmto útokům. Velice nás znepokojuje rostoucí míra náboženského násilí a netolerance v některých částech Pakistánu. My monitorujeme tento vývoj menšiny v zemi, včetně těch náboženských, trpí nepřiměřeně a jsou často cílem extremistických útoků extremistických militantů. My vyzýváme vládu, aby zvýšila své úsilí na zajištění bezpečnosti všech eh, náboženských menšin. Eh, zpráva GSP plus 2016 říká, že situace v oblasti lidských práv je stále velmi vážná. My mm, často mm, zmiňuje v pravidelném dialogu s Pakistánem otázky lidských práv a vyzýváme je, aby řešili tyto výzvy, včetně těch eh, týkajících se situace menšin. Evropská unie lituje zrušení monator, moratoria trestu smrti v Pakistánu a velký počet poprav eh, ke kterým v důsledku toho došlo. A Pakistán je nyní třetí jaksi třetím největším popravčím na světě. Byli pověšeni mm, všichni eh, odsouzeni eh, za eh, vraždu. Evropská unie neustále vyzývá k univerzálním zrušení trestu smrti ve všech kontaktech s Pakistánem. Neustále zdůrazňujeme důležitost nového obnovení moratoria poprav a dodržování minimálních standardů. Evropská unie také podporuje několik projektů, které mají zlepšit povědomí a ochranu lidských práv, přístup ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny, posilování občanský, organizací občanské společnosti v Pakistánu. Evropská unie v rámci bilaterální spolupráce na rok 2014 až 2020 přispívá 635 eh, miliony euro a e, lidská práva jsou jedním, jednou z priorit. Porušování lidských práv je rozšířeno v té zemi i přes některé konstruktivní iniciativy. Pakistan dosáhl určitého pokroku při posilování institucionálního rámce pro lidská práva, včetně vytvořením Národní komise pro lidská práva. Dále vláda nedávno přijala akční plán ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Pakistánu. Plán obsahuje různá opatření, jmenovitě um, rozvoj Národního akčního plánu na ochranu práv menšin také byly přijaty některé kroky e, řešení e, problému nenávistných projevů. Také došlo k určitému pokroku v oblasti legislativy, e, zlepšování práv žen. Evropská unie také vyzývá k komplexním krokům proti terorismu při dodržování národního práva základních hodnot a mezinárodních standardů lidských práv bude třeba klást větší důraz na prevenci terorismu, především v oblasti boje proti radikalizaci, no, financování terorismu a rekrutování teroristů. Paní předsedkyně, vážení poslanci parlamentu, dovolte, abych zdůraznila, že Evropská unie zůstává um, tím, kdo podporuje demokracii a reformu v